EIA. Jako první dostane slovo zástupce rady Benedetta Lavela. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Spojené státy jsou důležitým partnerem pro Evropskou unii v boji proti terorismu. Přesto se objevily i závažné rozdíly a obavy, pokud jde o charakteristiku protiteroristické politiky Spojených států. Evropská unie zahájila dialog o těchto otázkách z USA už před několika lety. Dnes budeme diskutovat o zprávě Senátu USA, která se týká programu americké vlády, který byl formálně ukončen před šesti lety. Souhlasíme s názorem prezidenta Obamy, podle kterého jsou tyto techniky v rozporu s našimi hodnotami a nejsou užitečné při boji proti terorismu. Je důležité zaručit, aby se nic takového už znovu neopakovalo. Proto vítáme vydání této zprávy i následnou veřejnou debatu. To ukazuje jak transparentnost, tak i otevřenost a ochotu poučit se z minulých chyb. Rada mnohokrát řekla, že boj proti terorismu musí probíhat v souladu s mezinárodním právem, včetně lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva uprchlíků. Dodržování mezinárodního práva je zásadním prvkem protiteroristické strategie Evropské unie. Pokud jde o existenci tajných center, kde se v USA zadržovali podezřelí, tak to bylo odhaleno v roce 2006. Evropská unie tehdy jasně vystoupila na podporu absolutního zákazu mučení nelidského a nedůstojného zacházení. Senát ukazuje, že se používaly i různé jiné techniky. Od roku 2006 Evropská unie vede pravidelný dialog s americkými orgány ohledně právních aspektů, nebo tedy aspektů mezinárodního práva boje proti terorismu. V tomto smyslu jsme předložili Spojeným státům celou řadu otázek a, a zdůraznili jsme potřebu dodržovat mezinárodní právo a lidská práva. Je důležité zdůraznit, že prezident Obama formálně uzavřel program CIA pár dnů po začátku svého mandátu. Vydáním dekretu prezident Obama zakázal jakoukoliv formu mučení i takzvané posílené vyšetřovací techniky a také zakázal existenci těchto tajných eh, center, kde byli zadržováni podezřelí a kde byly používány tyto techniky výslechu. Ve společném prohlášení z června roku 2009 EU a USA vítají přeskum politik USA v oblasti zadržování, převozu, výslechu a dalších kroků spojených s bojem proti terorismu a odsoudila to, co bylo prováděno v minulosti a také zaručuje zákaz těchto tajných center. Můžeme efektivně bojovat proti terorismu pouze, pokud budeme věrni svým hodnotám, protože takovéto kroky mohou naopak ještě povzbudit tyto lidi k terorismu. Tyto politiky, i když jejich cílem je bojovat proti terorismu, mohou naopak vytvořit podmínky pro šíření terorismu. V průběhu let se Evropská unie neomezila pouze na dialog se spojenými státy na toto téma, ale podnikla také specifické kroky na podporu změn v americké politice. Například v roce 2009 Evropská unie vytvořila rámec, který v členských státech Evropské unie usnadnila přijetí bývalých vězňů z Guantanama poté, co se prezident Obama rozhodl základnu v Guantanamu uzavřít. Dále potom jsme podporovali reformu protiteroristické politiky USA v souladu s mezinárodním právem. Pokud jde o ozbrojené konflikty jako v Afghánistánu, Iráku nebo Syrii, tak Evropská unie v boji proti terorismu přijala přístup, který je založen na trestní spravedlnosti. Teroristy je třeba vyšetřovat a soudit podle běžných norem trestního práva. Běžné trestní orgány mají dlouhou zkušenost s řešením případů souvisejících s terorismem vyšetřování je důležité, abychom získali informace ohledně teroristických sítí a abychom zjistili, jaké mají plány. Spravedlivé procesy před trestními soudy měly za výsledek to, že bylo uvězněno, byly uvězněny stovky teroristů. Národní bezpečnost je kompetencí každého členského státu. To znamená, že práce zpravodajských agentur členských států není v kompetenci Evropské unie ani jejich institucí. Z toho vyplývá, že vyšetřování ohledně zapojení členských států nebo možného zapojení členských států do toho programu CIA je v kompetenci jednotlivých členských států. Členské státy Evropské unie jsou vázány Evropskou listinou pro základ, Evropskou umluvou pro lidská práva a listinou základních práv. Kroky, které se zaměřují na boj proti a terorismu, jsou kontrolovány Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. A Evropský soudní dvůr má také právo v oblasti bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti přeskoumat veškerou legislativu členských států. Důležité je, aby legislativní rámec byl vždy považován za něco, v jehož rámci je nutno eh, bojovat proti terorismu a není možno tento rámec překročit. Děkuji. Děkuji za toto prohlášení rady a nyní jménem komise vystoupí komisař Avramopoulos. Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo rady, vážení poslanci a poslankyně. Komise, kterou tady dnes v této záležitosti zastupuji, je tak jako vy pobouřena zjištěními eh, Senátu USA a jeho výboru, který zkoumal používání mučení ze strany CIA. Část této zprávy byla zveřejněna 9. prosince. Jak asi víte, řada výsledků eh, zůstává utajeno. Tato zpráva vyvolává důležité otázky v souvislosti se závažným porušováním základních práv ze strany amerických orgánů a jiných osob, které pracovaly pro CIA od konce roku 2001 do ledna 2009. Jak tento týden správně řekl prezident Obama, kroky v rámci programu CIA byly v rozporu s americkými hodnotami. Uznal, že jedním z nejúčinnějších nástrojů boje proti terorismu je zůstat věrný hodnotám a ideálům, které Spojené státy vždycky hájily. A proto v roce 2009 jednoznačně zakázal mučení a e, to jsme e, přivítali protože smučení eh, eh, je prostě špatné. A nejen, že je špatné, je to zločin, je to trestný čin. A mučení by se nikdy nemělo využívat. A samozřejmě zjištění Senátu USA nejsou úplným překvapením. Existence eh, tajných záchytných center, tajných letů, to, že se z vězni e, špatně zacházelo v době, kdy byly v moci CIA a v době platnosti protiteroristického zákona v USA. E, to e, se vědělo a veřejnost tím byla znepokojená už před deseti lety. Několik orgánů OSN pro lidská práva, zvláštní zpravodajové a také Rada Evropy a Evropský dvůr pro lidská práva také jednoznačně odsoudili postupy, které teď byly potvrzeny ve zprávě Senátu USA. Tento parlament se v této věci angažoval od samého počátku. Bylo rozhodnuto zřídit výbor, který přijal dvě zprávy z vlastního podnětu v letech 2007 a 2012, v níž byly odsouzeny tyto postupy a bylo řečeno, že je třeba hájit a eh, podporovat základní práva. Evropská unie toto téma také nadnesla ve vztahu s USA při několika příležitostech a také v dopisech předsednictví Rady a v pravidelných dialozích eh, o otázkách boje proti terorismu a o otázkách lidských práv. Zpráva Senátu USA veřejně a kriticky poukázala na způsob, jakým se eh, představitelé CIA zbavovali odpovědnosti za údajné eh, mučení a někdy to přenášeli do zahraničí. Komise se domnívá, že je třeba plně objasnit tyto postupy v souladu s mezinárodními standardy a to i včetně e, individuální odpovědnosti za tyto kroky. Evropská unie odsuzuje jakékoliv používání mučení a špatné zacházení za všech okolností, a to i e, v případech, kdy se to týká EU nebo jiných zemí světa. Pro nás je hlavní prioritou politiky lidských práv zabránění mučení. Jak komise opakovaně zdůraznila, opatření boje proti terorismu je třeba provádět tak, aby to bylo v souladu s právním státem. Je třeba respektovat naše společné hodnoty a musíme také plnit své příslušné závazky plynoucí z mezinárodního práva zvláště z mezinárodního práva v oblasti lidských práv, uprchlíků a v oblasti humanitárního práva. Komise eh, od samého počátku stále zdůrazňovala, že všechny dotčené členské státy by měly provést podrobné, nezávislé a nestrané šetření, aby se tedy eh, vyjasnily skutečnosti související s činností CIA. Je třeba určit, kdo za to zodpovídá a umožnit obětem, aby byly očkodněny za způsobenou újmu. To bylo připomenuto i ve společném dopise, který byl v roce 2013 zaslán všem členským státům tehdejší místo předsedkyní Redingovou a komisařkou Malmströmovou. Víme, že soudní orgány několika členských států v minulosti prošetřovaly tyto záležitosti, včetně eh, agentů CIA, kteří byli zapojeni do únosů, vydávání nezákonného zadržování, mučení a špatného zacházení s podezřelými, eh, kteří byli v rukou eh, CIA a byli jí vyslýcháni. V den, kdy byla zveřejněna zpráva Senátu USA, jsme se v tisku dozvěděli, že eh, americké vojenské záchytné centrum v Afghánistánu bude uzavřeno. Vězni kteří byli předáni Afgáncům, byli eh, v eh, rukou Američanů od roku 2002 let, kdy bez řádného procesu. 136 vězňů ovšem stále eh, zůstává na základně v Guantanamo, a to včetně zatčených, kteří nikdy neměli soud a nebyli ani nějak osvobozeni či zbaveni obvinění. EU toto bude nadále sledovat a nadále bude o otázce lidských práv eh, hovořit s USA. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní budou vystupovat eh, zástupci jednotlivých politických skupin. Jako první bude na dvě minuty Monika Olmer, jménem EPP. Máte slovo. Pane předsedající, pane komisaři, Vítám tady také zástupce rady. Vážení kolegové, zpráva, kterou přijal výbor Senátu Spojených států, je eh, strašle, strašné čtení, protože se eh, v ní připouští, že eh, CIA E, dopustila mučení e, ve válce v e, Afganistánu a v Iráku. A prezident Obama to rozhodně odsoudil, s tím je potřeba souhlasit. Musíme chránit naše hodnoty a proto z pohledu EPP a z mého osobního pohledu je evidentní, že nemůžeme dopustit pošlapávání těchto základních hodnot, které jsou ne Eh, ohrozitelné. Aby v zájmu zajištění bezpečnosti byla používána jakákoliv metoda, včetně mučení a eh, drastické metody výslechu, to rozhodně nepatří ke katalogu toho, co by bylo možné obhájit. Waterboarding, eh, senátor John McCain této souvislosti říkal, že je to eh, zločin a že za waterbombing by měli být eh, ti pachatelé odsouzeni, protože eh, on sám to zažil a proto není možné to akceptovat. Já si myslím, že je to také silná stránka amerického parlamentarismu, protože mm, Něco takového bychom u totalitních států nezažili, aby zpráva s těmito fakty mohla být zveřejněna. Takže obdivuji ty zástupce eh, amerického senátu, kteří se rozhodli tuto zprávu zveřejnit. Doufám, že Spojené státy jsou eh, silné a dokáží víc z této eh, krize posílené a dokáží zjednat nápravu. Děkuji paní Holmeyer a teď za socialisté demokraty na tři minuty paní Fajon. Děkuji, já doufám, že tato eh, rozprava bude smysluplná. Myslím si, že potřeba hovořit velmi přímo a bez obalu. Musíme si uvědomit, že eh, zadržení vězni byly umístěni do klecí a vystaveni působení eh, počasí. Někteří byli zavěšeni Eh, zavěsení za své genitálie, eh, mučení eh, bylo tady obecně velmi populární, možná vám to bude připomínat středověk a inkvizici a to jsou věci, o kterých jsme se učili ve škole. Ale tyto případy se odehrávaly nedávno. Při mučení například jeden zadržený vězeň zemřel kvůli hypotermii, a to proto, že byl přikován nahý k betonové podlaze. Pan předseda žádá řečníka, aby zpomalil če ste se tudi ob tem spomnili na srednji vek Nejsou to ale případy ze středověku, jsou to takzvané eh, pokročilé vyšetřovací metody, které CIA používala v nedávné době. V 20. století byly slavnostně přijaté různé úmluvy, které měly chránit eh, práva zadržovaných a prakticky všechny státy světa k těmto umluvám přistoupily. I Spojené státy podepsaly umluvu eh, proti mučení, které je zapovězeno i v případě nouze. Já jsem schválně na úvod eh, hovořila o těchto brutálních praktikách, eh, a to také proto, že parlament nedávno už před sedmi lety pardon, přijal zprávu kritizující mučení ale některé členské státy Evropské unie ještě pořád skrývají pravdu a nikdo nebyl pohnán k zodpovědnosti. Dodržování lidských práv a boj proti terorismu nejsou dvě vzájemně se vylučující věci. I e, e, podezřelí z terorismu se zasluhují spravedlnost. A účast jakéhokoliv evropského státu na těchto nezákonných praktikách e, CIA je nespůsobilé s demokracií a neodpovídá to hodnotám a základům, na kterých byla Evropská unie vybudována. Proto požadujeme eh, úplné eh, vyšetřování a také chceme, aby členské státy Evropské unie zveřejnily informace, které o těchto případech mají. Nemůžeme přestírat, že se nás to netýká. Bude potřeba také přijmout opatření, které zaručí eh, účinnou demokratickou kontrolu práce zpravodajských agentur musíme také postarat o to, aby se toto už nikdy neopakovalo. Vážení kolegové, někdy se pravda velmi těžko přijímá, ale i tak se s ní musíme seznámit a musíme eh, to, o tom informovat naše občany. Bez toho to nejde, protože jinak bychom nemohli zamezit tomu, abychom se také někdy nestali obětmi mučení. Děkuji za EKR, eh, e konzultace a reformisty na dvě minuty, pan Demesmaker. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení kolegové. Jak víte, tento parlament eh, se vždy velmi zajímal o program CIA, o převoz eh, vězňů, o jejich nelegální zadržování i v evropských zemích Máme už v minulosti několik usnesení, která byla přijata na toto téma. Nedávná zpráva Senátu USA programu CIA cituje také Polsko, kde také existovalo takovéto středisko na zadržování vězňů, že prostě i evropské státy často pomáhali CIA a nekladly otázky. Evropská unie říká, že hájí hodnoty a normy související s lidskými právy a že je hájí i ve třetích zemích. Ale několikrát se zde tedy cituje naše historie. Tyto principy platí i pro nás a naše spojence. Samozřejmě. Je třeba zajistit boj proti terorismu a rovnováhu mezi veřejnou bezpečností a dodržováním lidských práv. Vidíme, že extremisti v Sýrii, Afghánistánu a Pakistánu jsou čím dál krvežíznivější. Ale i přesto takováto odhalení velmi poškozují jméno Evropy i Spojených států. Je třeba dodržovat lidská práva, abychom si zachovali také důvěru občanů v demokratický systém Evropské unie. Evropská unie ovšem tuto důvěru ztratila, protože nekriticky spolupracovala s programem CIA. A nyní je třeba s těmito praktikami skoncovat, protože jsou v rozporu s hodnotami, na nich stojí Evropa. Další řečnici je Sofín Tvelt na dvě a půl minuty za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla využít to příležitosti, abych poděkovat eh, senátorce Feinsteinové za její vytrvalost a za to, že prosadila zveřejnění této zprávy předtím, než eh, v Senátu zaujme většinu, eh, zaujme většinu republikáni. Co říkala také Monika Volmaro, je zásadní. To, co odlišuje demokracii od diktatury, je morální zodpovědnost. Nikdo na světě není imunní vůči těmto tendencím ale to, čím se lišíme od ostatních, je to, že máme jasně vyvozenou zodpovědnost a žádná beztrestnost demokracii neexistuje. A proto jsem ráda, že tolik kolegů z různých politických skupin trvá na vymezení zodpovědnosti a na tom, že Evropa by také měla eh, odkryt pravdu o své účasti na tomto programu učení. Eh, České státy podporovaly protiteroristický program CIA ve všech aspektech. A jsem ráda, že Polsko konečně přiznalo, jak se na tom podílelo. Bylo bych ráda, aby to udělali ostatní. Musíme si tady bylo několik členských států, které byly velmi blízkými spojenci Spojených států. A tento parlament několikrát přijal usnesení, eh, které se k tomu vyjadřovalo. A proto eh, mě šokuje ta samozřejmost, eh, jakou se k tomu staví italské předsednictví. A to proto, že vy jste usvědčili 24 agentů CIA, CIA. A zajímalo by mě, jestli budete trvat na eh, extradici těchto eh, pachatelů ze Spojených států bez ohledu na Obamu. Nemůžeme zatím udělat eh, čáru, dokud nebudou pachatelé přivedeni před spravedlnost. Eh, protože to nás odlišuje jako demokracie od diktatur. Další otázkou je, já jsem eh, četla tiskové prohlášení eh, vedoucího pravodajského centra, což je taková nejasná embryonická struktura Evropské unie, jaká se její tajná služba. A ten říkal, že rozhodně nemůžeme vědět, jestli zpravodajské informace, které obdrželi, byly získané díky mučení. Toto je eh, orgán Evropské unie, který jde z našich peněz, který říká, že možná používají informace od třetích států, které eh, byly získány eh, mučením. Možná, že to neví, ale my bychom to měli vědět, měli bychom se zjistit a měli bychom si získat informace o aktivitách centra IMCE, o které jsme několikrát žádali a měli bychom mít dohled nad těmi aktivitami. Děkuji. Přijímáte modrou kartu od pana Karima? Pane předsedo, já jsem těčný za to, že moje kolegyně přijala e, tuto otázku. Budete se mnou souhlasit, když řeknu, že zatím to prohlášení rady znamená příliš málo, příliš pozdě. V roce 2005 jsem v tomto sále eh, vystoupil a Eh, tehdy jsem italské předsednici upozornil na to, že nelegální zadržovací centra fungují v Evropě. Tehdy jsme od nich eh, neslyšeli žádný příslip, eh, že se to bude vyšetřovat. Pouze um, um, to byl uhybný manévr britského ministra, který tady tehdy byl. A souhlasíte se mnou v tom, že je potřeba vyšetřovat jakéhokoliv ministra členského státu, který se schovával za fasádu rady a nepodělil se o ty informace s tímto parlamentem. Ano, já s vámi souhlasím. Rozhodně nestačí, aby eh, rada, eh, tedy všechny vlády členských států, eh, vydávali prohlášení o právním státu a o demokratických hodnotách. Už tehdy jsme měli zákony, které platily a které nebyly dodrženy. A prostě nestačí vydávat prohlášení. Ti, kteří porušili zákony, přestože jsou ve vládě, musí být pohnáni před spravedlnost. Takže ano, s vámi naprosto souhlasím. Thank you very much. Děkuji vám. A teď za eh, zelené. Eh, vystoupí na minutu a půl Cornelia Ernst. Děkuji vám. Eh, více než 700 stran strašného čtení v eh, této zprávě, kde se hovoří o, podrobně o močících technikách. Slabková, spánková deprivace, mučení genitálií, to jsou všechno věci, které kritizujeme u diktatur. A na rozdíl od těch diktatur Spojené státy eh, teď tuto zprávu zveřejnili, což je dobře, já si toho vážím, ale přesto jsou podepsaní pod eh, úmluvou proti mučení. A Přitom je tady eh, řada představitelů, kteří museli souhlasit eh, s těmito metodami, takže to eh, znamená velmi hlubou etickou krizi, pokud Spojené státy něco takového přepustili. Mučení také nefunguje nikde. Nemůže to přispět k získávání informací, protože to vede k morálnímu úpadku. A proto tady nestačí jenom politování, musíme požadovat Eh, také právní eh, stanovisko. A já jsem rád, že Gregor Gysi eh, v německém parlamentu podal, z německého parlamentu podal trestní oznámení na Spojené státy. Ten tak musel požádat informace od Litvy a Polska o tom, jak se chovaly britské tajné služby. Stejně tak víme, že i britské tajné služby se pravděpodobně účastnily do programu. Potom je potřeba zavřít Guantanamo. Tajné věznice musí skončit a je potřeba eh, ukončit tyto praktiky. Děkuji vám, paní N. za teď na dvě a půl minuty za zelené Eva Jolie. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane státní tajemníku, vážený pane komisaři, milí kolegové, Pane komisaři, při vašem slyšení eh, před parlamentem jste k mému velkému údivu tvrdil, že s touto záležitostí nejste seznámen. A zdá se, že teď je tomu jinak. Musíme uznat, že na těch šesti těch stránkách zprávy Senátu není nic nového. Jsou to jenom potvrzení věcí, o kterých jsme věděli, že evropské vlády e, spolupracovaly, že zvězení CIA existovala na evropské půdě. Je to potvrzení používání e, mučení i přes jeho opovržení hodnou povahu. Je to potvrzení toho, že nad tajnými službami musí být jasný dohled, musí být kontrolovány a jejich přečiny musí být trestány. Bylo to potvrzení toho, že e, základní práva občanů nemohou být obětována na oltář boje proti terorismu. Zveřejnění této zprávy je novou etapou ve snahách o vytvoření skutečné mezinárodní spravedlnosti. Rozsah těchto zločinů Eh, vyžaduje eh, odvahu soudů a nemáte pocit, že zároveň Evropská unie eh, jejíž někteří představitelé se přímo účastnili tohoto programu, by měla být transparentnější a akčnější. Máme tady jasně hovořící informace. Evropská unie a její členské státy by se měly zhostit z odpovědnosti a na pomoci e, trestnímu stíhání za tyto zločiny. Evropský parlament musí dále toto prošetřovat, snažit se o transparentnosti, aby byla odhalena celá pravda. Je třeba, aby zástupci výboru LIBE mohli navštívit místa, kde byla tato tajná vězení dnes víme, že základní práva EU byla porušena. Nemyslíte si, že články 6 a 7 smlouvy o EU by se měly použít, že by se měly uplatnit potřebné sankce? Připomínám, že teroristé chtějí jenom jedno zničení hodnot, které představuje demokracie a to tak, že proti tomu, že proti tomu bojujeme metodami, které jsou nezákonné, tak vlastně vycházíme těm teroristům vstříc. Je třeba transparentně zjistit, co se stalo, odhalit pravdu a zajistit spravedlnost. A to rozhodně teroristům nepomůže. Právě naopak, je to boj za naše hodnoty, boj za posílenou demokracii. Děkuji. Děkuji vám. Für die Fraktion Europa der Freiheit a nyní za eh, FDD na minutu a půl Laura Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Jsou zde dva aspekty, které souvisí se zprávou amerického senátu ohledně používání mučení ze strany CIA, Na kterými se musíme zamyslet. Ten první se týká schopnosti autokritiky, velmi tvrdé autokritiky ze strany amerických demokratických institucí i ohledně senzibilních, citlivých otázek, které by mohly být klidně klasifikovány jako otázky národní bezpečnosti. Nicméně není možné zavírat oči nad tím, že dochází k porušování lidských práv, protože toto vše je nepřijatelné. A to je druhý aspekt mé úvahy. Ten, kdo se snažil hájit mučení na podezřelých z terorismu. Prosím, zpomalte, říká předseda. Ani v míru, ani za války nemůže nic ospravedlnit mučení, které nejen porušuje právo na integritu lidské bytosti, ale v žádném případě nemůže být mučení považováno za nástroj na nalezení pravdy. Zpráva amerického senátu svědčí o celé řadě zneužívání a lží jimiž se vyznačovala CIA. Je zde taková nejednoznačnost ze strany amerických úřadů. Ve zprávě, kde se seriózně popisují konkrétní detaily, nejsou žádná doporučení aby byli potrestáni viníci, jejichž jména se uvádějí. Je důležité, aby Evropská unie osvětlila spolupráci členských států se CIA a aby se podívala také na to, zda zde byla tajná vězení, která používala CIA. Je třeba vést transparentní šetření a neponechat prostor beztrestnosti. Omlouvám se. Dostal jsem minutu a půl za svou frakci a jednou to musí skončit. Teď za nezařazené bude hovořit Kristina Morvaj také na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem velmi ráda, že Evropský parlament diskutuje o těch otázkách a vyjadřuje své zděšení nad porušováním lidských práv ve Spojených státech. Tady se hovoří o mučení a o nezákonném zadržování bez soudu před několika měsíci. Tady byla řeč o Edwardovi Snowdenovi a o skandálu eh, nezákonného odposlouchávání ze strany spravodajských služeb. To, nad tím jste se také vyjadřovali své rozhořčování. Potom jste se rozhořčovali nad používáním bezpilotních letounů. Eh, a mě by zajímalo, pokud máte tolik důvodů k rozhořčení nad Spojenými státy, tak proč se eh, s nimi pořád chcete přátelit? Já mám pocit, že Evropská unie dělá eh, je velmi propojená se Spojenými státy. Na ekonomické oblasti například se snažíme vyjednat dohodu o volném obchodu. A to vyjednávání probíhá za zavřenými dveřmi a také politické Evropská unie eh, reaguje na eh, všechny nabídky a návrhy Spojených států pozitivně. Je to jako za studené eh, války, možná, že jednou to může vést ke skutečné válce s Ruskem. Pokud se vám nelíbí porušování lidských práv, a já jsem rád, že se vám to nelíbí, tak bychom si měli najít lepší přátelé, než jsou spojený, Spojené státy. Měli bychom bránit Maďarsko a celou Evropu před eh, studenou válkou. Danke, Frau Morvaj. Děkuji, paní Morvaj. A teď se dostáváme k jednotlivým řečníkům. Budu velmi přísně dbát na dodržování řečnické doby, protože máme nový seznam řečníků. A teď, se, eh, teď má slovo na minutu půl Kristian Preda. Dinte domnule președinte chestiunea folosirii torturii de către. Děkuji, pane předsedo. Používání mučení ze strany CIA, to je téma, které polarizovalo veřejné mínění v USA a je tomu tak už řadu let. Zveřejnění zprávy Senátu minulý týden potvrdilo i ten rozpor, který existuje přímo v politické třídě v USA. Demokrati a republikáni jsou hluboce rozpolceni, pokud jde o ty jednotlivé otázky. Například zda zpráva skutečně zobrazuje to, co se stalo. Zda ten použitý postup byl řádný. A zda ta zpráva vůbec měla být zveřejněna vzhledem k případným dopadům z hlediska bezpečnosti. Všechny tyto problémy eh, byly předmětem diskusí a v USA také ještě nenalezli jasnou odpověď, nenalezli jednotný pohled. Já osobně bych chtěl zdůraznit, že se velice blížím postoji senátora Johna McCaina, který žádal o zveřejnění zprávy a kritizoval postupy CIA, protože to pro něj znamenalo, podle něj znamenalo újmu pro americké zájmy. Já si myslím, že to jeho prohlášení bylo velice moudré. On řekl, že jsme postupovali špatně, dopustili jsme se chyb, ty chyby musíme napravit a musíme se zavázat, že ty chyby se nebudou již nikdy opakovat. Dnes už nikdo nemůže říci, že ty postupy, na které zpráva poukázala, pokračují. Je to epizoda, která již patří minulosti. Prezident Obama ukončil program výslechů v roce 2009. Je v USA velice eh, jasně cítit snaha toto vyjasnit. A myslím si, že to je poučení, které si z toho můžeme vzít je určitě moudré, když politický subjekt analyzuje své vlastní chyby. Děkuji. A nyní na tři minuty kolegyně Brigitte Cipel. Kdo poslouchal slova rady, tak by mohl získat dojem, že eh, z našeho pohledu je svět v pořádku. Mučení CIA je ale eh, strašný zločin eh, na kterém se podělily Spojené státy. Odporuje to eh, veškerému mezinárodní právu, protože CIA eh, mučila na různých eh, místech světa nevinné lidi, dokonce na území Evropské unie. Nyní jsme získali informace o tom, co probíhalo a s tím, že nám dlouhá léta lhali, musíme si uvědomit, že mučení rozhodně nemůže být nástroj v boji proti terorismu. Je to sama o sobě zločin. Důstojnost člověka by měla být eh, jádrem našeho konání. Tím se lišíme od fundamentalistů a extremistů. Musíme eh, působit eh, zejména prevencí proti teroristům. Musíme používat jiné metody, jiný jazyk než fundamentalisté a extremisté. Jinak se jim přiblížíme. Není to jenom otázka morálky, ale je to jednoduše otázka právního státu. Mučení není dovoleno nikde a musí být vždycky právně eh, stíháno. V každém státě je ostudou Evropy, že evropské státy přivíraly oči eh, přepravě eh, zatčených anebo působení tajných věznic. Již v roce 2007 Evropský parlament požadoval informace o tomto programu až dosud bezvýsledně. Kdo se postaral o to, že lidé, ale i občané evropských států bez jakékoliv žaloby a soudu byli e, zadržováni. Kdo všechno o tom věděl? Práva z minulého e, týdne také vedla k přiznání romonských a polských představitelů, že tento program probíhal na jejich území. OSN také nemůže zjednat nápravu a proto bychom měli využít evropské mechanismy pro to, abychom stíhali ty členské státy, které takto eh, porušovaly evropskou legislativu. Měli bychom si připomenout z historie, co se může stát, když eh, nejsou chráněna lidská práva, eh, protože to ohrožuje celou demokracii. A naším úkolem jako Evropanů je postavit se vůči tomu velmi rozhodně a já doufám, že komise v tomto případě bude stát na naší straně. Děkuji vám, paní eh, Zipel. Děkuji také za to, že jste přesně dodržela řečnickou dobu a teď na jednu minutu má slova pan Krasnoděpsky. Děkuji, pane předsedo. Ten fakt, že na území Polska mohly být eh, použity nástroje mučení, vyvolal eh, pobouření u polské veřejnosti bez ohledu na jakékoliv bezpečnostní ohledy, které by mohly ospravedlnit takovéto praktiky. I když se jednalo o osoby, které byly podezřelé z vražd tisíců nevinných. Dnes byl zveřejněn otevřený list intelektuálů v Polsku, kde se odsuzuje používání mučení na území našeho státu. Já chci ale upozornit na jiný aspekt této zprávy a to je dvojí standard a nedůvěra mezi spojenci proč eh, američané neprováděli takovéto výslechy na eh, svém území a proč si stejně nevážili polského práva? Možná polští a politici měli málo úcty k polské nezávislosti. Je důležité, abychom bojovali, protože naše důvěra byla zneužita a náš obraz byl tímto poškozen. Děkuji a nyní na jednu minutu a půl Cecilia Wikström. Fasansfullt är ordet som bäst fångar de... Děkuji. Je opravdu jedno slovo, které se dá použít eh, pro popis eh, takovýchto postupů a sice hrozivé. Je opravdu nechutné, jakým způsobem se představitelé CIA snažili vyhnout eh, těmto obviněním. Ukazuje se, že je zde beztrestnost, eh, pokud jde o celou řadu kroků, kterých se dopustily Spojené státy ve jménu vnitřní bezpečnosti. Stejně jako v minulosti, když se vyšetřovaly dopady mučení, tak se znovu potvrdilo, že tyto metody jsou zbytečné bez ohledu na bezpečnost nebo bez ohledu na výsledky musíme znovu říci, že mučení není za žádných okolností přijatelné a že mezinárodní zákaz mučení je absolutní a pokrývá všechny a všude. Ve zprávě se říká, že země EU, jako je Švédsko, Spojené království, Itálie a Rumunsko, spolupracovaly se CIA tím, že vydávali USA vězně bez jakýchkoliv záruk a ve Švédsku dovolili CIA, aby v nelidských podmínkách eh, přemysťovali vězně. My musíme ale zjistit, jaká je pravda. Musíme ukončit, eh, nebo tedy skoncovat s beztrestností. Je třeba, aby eh, pachatele byli potrestáni. Děkuji. Přijímáte modrou kartu od pana Arnota? Prosím. Souhlasíte se mnou, že mučení je nezákonné, nehumánní a musí se to vždycky odsoudit. Souhlasíte také s tím, že eh, je potřeba provádět vyšetřování. Eh, plukovník Clinton z Británie řekl, že eh, byly zpřísněn, byla zpřísněna pravidla pro vyšetřování a kvůli tomu nemohli provádět taktické vyšetřování a kvůli soudcům se dostali do situace, kdy nemohli operativně působit. Máte 30 sekund a rozhodně ničemu neprospěje, když mluvíte tak rychle, že nikdo nemůže přeložit to, co říkáte. Nikdo tomu není schopen porozumět. Chci připomenout všem poslancům, aby hovořili rozumnou rychlostí. Je to po několikáté v této rozpravě, kde musím říci, že to, co říkáte, je nesrozumitelné. Slyšela jste nějakou otázku? Ne. V tom případě eh, budeme pokračovat. Můžete 30, máte 30 sekund na to, abyste zareagovala. Brutalita metod, které byly použity a to, jak byly ospravedlněny, je nepřijatelná. A členské státy EU musí všechny zveřejnit pravdu. To, co se stalo ve vaší zemi a co se stalo v mé zemi. Chceme znát pravdu, chceme ji znát hned. Teď je eh, čas ukončit eh, beztrestnost. Thank you very much. The next... Děkuji vám. Dalším eh, řečníkem na minutu a půl je Martina Andersen. Děkuji. Nedávná zpráva Senátu o močení CIA eh, poukazuje na zavinění představitelů eh, amerických orgánů, ale stejné metody byly používány také Británii při mučení v příslušníků irské republikánské armády a britská a jirská vláda byly souzeny u Evropského soudu pro lidská práva. To bylo v roce 78. Eh, tehdy to byl slavný případ, eh, ale soud tehdy rozhodl, že těch pět technik eh, bylo nehumánních a že se to ale nerovnalo mučení. Ministerstvo tehdy ospravedlnilo použití těchto technik také v Iráku, v Afganistánu a v Kantonámu tím, že eh, citovali rozsudek Evropského soudu. Nicméně nedávné informace říkají, že britská vláda lhala Evropskému soudu pro lidská práva o dopadu nebo využití těchto technik. A eh, s tím, že tito muži byli skutečně mučeni, tyto techniky byly posvěceny nejvyššími místy britské vlády, tehdejším eh, eh britským ministrem obrany Lordem Carringtonem Nedávno eh, vyšlo najevo, že irská vláda se znovu obrátí na Evropský soud, aby eh, byl tento rozsudek revidován. Británie se dopustila mučení a britská vláda se musí omluvit eh, za používání těchto technik, tak jako se nedávno uh, omluvila i v Keni. Thank you. Can I remind colleagues that we... Chci připomenout kolegům, že máme určité téma, o kterém bychom měli diskutovat a proto by bylo dobře, kdyby poslanci hovořili k danému tématu na voorzitter. Ik zal me aan het onderwerp houden. Děkuji, pane Het ehm, mučení, kterého se dopustilo CIA, je odhalováno v této zprávě. A hovoří se také o používání mučení v Evropě. My jsme rádi, protože má frakce se v uplynulých měsících snažila zařadit na pořad jednání zprávu, kterou jsme už vypracovali. Chtěli jsme zjistit, jaké evropské země byly zapojeny do těchto únosů podezřelých osob a do těchto výslechů, které potom probíhaly mimo americké území. Nicméně nesetkali jsme se se zájmem. Dnešní rozpravu si tedy vykládám jako nový výchozí bod, pokud jde o práci Evropského parlamentu a vyšetřování zapojení evropských zemí do těchto postupů CIA. Děkuji jako následující pan Papadakis na jednu minutu. CIA Děkuji vám, pane předsedo. Mučení ze strany CIA pro mě není překvapením. USA a jejich spravodajské služby mají historii bohatou na brutální mučení, na vraždění afroamerických občanů. A přitom se prezentují jako hodliví zastánci eh, lidských práv. Ale Eurojust Eh, Europol a NATO jsou spojenci CIA a přistupují k tomu stejně. Členské státy EU spolupracují s USA v celé řadě oblastí a opatření, které zahrnují potlačování práv pracujících, průmyslovou špionáž, od poslouchávání eh, telefonů a tak dále. To všechno jde ruku v ruce se skutečným, skutečnou tváří amerického kapitalismu, jehož jediným cílem je utlačovat eh, národy. Je třeba, aby národy mohly tento režim svrhnout, protože lidé mají svá práva. Na dvě minuty teď má slovo kolega Elmar Brok. Pane předsedo, pane zástupce rady, pane komisaři, já si myslím, že je to výborný výkon amerického senátu, zejména senátorky Feinsteinové, že takovou zprávu zveřejnili. Ukazuje to, že na rozdíl od Číny a Ruska eh, jsou Spojené státy eh, vždycky eh, zjednat nápravo, napravit omily, které provedly. To je obrovský rozdíl mezi demokracií a diktaturou. A proto nemůžeme připustit pošpění demokracie. Toto chování není právně ani morálně ospravedlitelné. A e, probíhalo situace bezpráví, je to nehumání a je samozřejmě potřeba to kritizovat. To je naprosto jasné. Já jsem sám byl na návštěvě Guantanamo a jasně jsem se k tomu vyjádřil, že tyto postupy nejsou akceptovatelné, neodpovídají mezinárodnímu právu a e, samozřejmě musíme kritizovat, ale myslím, že bychom to měli kritizovat e, rozumně, jako by Spojené státy byly největším zločincem na světě. Vidíme, že Spojené státy jsou připraveny z toho vyvodit e, důsledky. Nemůžeme to srovnávat s teroristickými akty, které byly spáchány na Eh, americké půdě. A říkám ještě jednou, že rovnováha mezi svobodou a bezpečností musí být správně nastavena a nemůže ničit základní lidská práva. V tom je naše kritika. Eh, a američané jsou připraveni tuto rovnováhu znovu nastolit. K jejich jednání se musíme stavit kriticky, ale musíme proto také mít pochopení a musíme Eh, výslovně zdůraznit zásluhy senátorky Feinsteinové a dalších, kteří přispěli eh, zveřejnit této zprávy k tomu, že je možné se teď s touto situací vyrovnat. A v tom je obrovský rozdíl mezi Spojenými státy a tolika diktaturami, které na světě existují. Tady je řada lidí, které, kteří věznili dokonce své a mučili své vlastní občany. Děkuji, pane Proku. Přijímáte modrou kartu kolegy Pelta? ma jagan härra Brocki seisukohti selles küsimuses ja Děkuji. Já souhlasím eh, s panem Brokem a mám na něj otázku. Jaká vidíte rizika v boji proti terorismu? Vidíte nějaké negativní dopady tohoto boje, eh, které by eh, mohli ovlivnit eh, ten současný boj, například teď ve světle toho, co se dělo v Pakistánu. Vy jste říkal, že boj proti terorismu eh, musíme pokračovat, ale nesmíme porušovat eh, lidská práva. Proto musíme kritizovat Spojené státy, ale musíme vidět také souvislosti, kterých tomu dochází. Pane Broku, jsou na vás ještě dvě eh, modré karty. Jedna od pana Kána, jedna od paní Intervelt. Takže nejprve obě otázky, potom budete mít jednu eh, minutu na to, aby se odpověděl ob, ob, na obě vystoupení. Paní Intervelt, děkuji pane předsedo. Já jsem ráda, že kolega Brok eh, odsuzuje toto chování, ale také říká, že v určitém eh, smyslu je to pochopitelné, že tady byly určité okolnosti a tak dále. A není také pravda, pane Broku, že i, kdy to, i když to je pochopitelné, tak eh, uplynulo už tolik let eh, od okamžiku, kdy mě, za to měli té nezodpovědnost. A byla promarněna veškerá příležitost až do dnes. A co se týče spravedlnosti, tak američané zvládli zavřít ty, kteří na ty skandály upozornili, jako bývalí zaměstnanci CIA, kteří dokonce seděli ve vězení, spíše než ti lidé, kteří měli eh, eh, zodpovědnost za to mučení. Nemyslíte si, že tady už uplynula dlouhá doba za to, aby někdo eh, za ty omily platil? Mr. Brooks. Pan Kahn. Pane Broku, děkuji za eh, váš projev jako eh, přátelé Spojených států, neměli bychom je teď požádat o to, aby zavřeli věznici v Guantanamo. Ještě jedna otázka k tomu. Kolegyně Ernst může zareagovat, protože byla zmíněna. Já v mnoha věcech s vámi souhlasím, pane Broku, ale chtěla jsem vám položit následující otázku. Nemyslíte si, že se to vyžaduje i nějaké právní důsledky a že skutečně ti lidé, kteří jsou zodpovědní za toto porušování lidských práv, by měli být pohnáni před soud a měli by být právně stíháni. Děkuji. Pane Broku, teď máte minutu na zodpovězení všech tří otázek. Ano, byla to chyba v minulosti. Musí se s tím něco dělat, musíme eh, i právním způsobem pokud jednotlivý člověk to bude prokázáno, musíme s tím něco dělat, ale to vůbec nepodkopává moji argumentaci. To, že bychom měli eh, požadovat eh, zrušení věznice Guantanamo, to jsem říkal už před deseti lety, to nemusím nově potvrzovat. Stejný postoj jsem měl celou dobu. Ale musíme se také zamyslet nad tím, eh, které našich států byly připraveny přijmout vězně z Guantanamo. Měli bychom se také uklidit před vlastním Prahem. Eh, bylo to jenom několik států, které vyjádřili ochotu přijmout ty vězně. Eh, protože eh, a co se týče těch právních následků, paní Ernst, já jsem toho následu, že předtím nemůžeme zavírat oči, aby neuplynuly příslušné lhuty. Ale víme, že v politice nejsou žádné promlčecí lhuty. Například pokud někdo do vězení dává své vlastní občany, Další eh, slovo má kolega Claude Moraes. <clears throat> Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Řekl bych jednu věc, co říká pan Brok velice přesně. My jsme se oba setkali s paní Feinsteinovou. Byla skutečně odvážná už v minulosti a byla odvážná i to, u tohoto tématu. Byla pod velkým tlakem v souvislosti s vznikem této zprávy a myslím, že se asi shodneme na tom, že e, to vyšetřování e, z roku 2006, které jsme tady vedli a příslušná zpráva, teď to můžeme vnímat ve velice jiném kontextu. A chtěl bych připomenout kolegům, že v roce 2006, kdy jsme prošetřovali vlastně z těch druhotných zdrojů, ne z primárních zdrojů, jaké má k dispozici americký senát, tak my jsme měli tady k dispozici jenom ty druhotné zdroje, prošetřovali jsme všechny ty případy mučení v tomto parlamentu, jsme to prošetřovali a už tehdy jsme byli pod velkým tlakem, pokud jde o prošetřování našich vlastních vlád. Ale e, myslím, že jsme to udělali správně, protože už tehdy jsme v mnoha věcech dospěli ke stejným závěrům. E, Eh, jak eh, ostatně to řekl i John McCain, který je republikán, sám byl mučen. Je třeba si uvědomit rozdíl mezi výslechem a brutálním mučením. Tak, jak si to uvědomuje i senátor McCain, on řekl, že to bylo morálně špatné a navíc to ani nepřineslo žádné nové informace v boji proti terorismu. A to jsou lidé, kteří nejsou měkcí vůči terorismu. Eh, to jsou lidé, kteří vnímají kvalitativní rozdíl mezi výslechem a mučením, kteří si uvědomí, jaký je rozdíl mezi tím špatné informace a žádné informace. To řekl John McCain. Takže myslím, že jsme také měli eh, pravdu v tom našem vlastním vyšetření. Ale to ještě není konec. Stále jsou lidé v Guantanamu, eh, jako Sheikh Al Ahmed, který by měli být osvobozeni. Jsou to lidé, kteří byli mučeni, mají rodiny a oni prostě stále přežívají ve vězení. Ta, ten příběh ještě není u konce, je na začátku, protože mezi nimi jsou i občané EU, kteří jsou zavřeni ve vězení, byli opakovaně mučeni, chceme je zpátky a e, měli bychom je zastupovat. Děkuji. V e, proceduře karty. Postup modré karty. Pan poslanec Kán zde má modrou kartu. Přijímáte modrou kartu? Prosím. Micro. Ah, got it now. Thank you. Uh, if I can ask, uh... Děkuji. Já bych se chtěl zeptat za ty poslance, kteří tady nebyli v roce 2006. Vy jste řekl, že že jsme měli tehdy pravdu v tom vyšetřování. Děkuji vám za stručnost otázky a děkuji za tento podnět. My jsme tehdy měli vyšetřovací výbor, Spravodajem byl Claudio Fava, italský poslanec, který je dnes zase poslancem italského parlamentu a tehdy někteří poslanci se měli velice těžký úkol. A já si myslím, že ta tři velká, že to patří mezi tři velká šetření Evropského parlamentu. Byly to třeba například masové odposlechy a také vyšetřování této záležitosti a ukázali, že je třeba skutečně aby parlament kontroloval takováto opatření. Když dovolíte, ještě dokončím tenhle důležitý bod. Je třeba skutečně řádně prošetřovat takovéto záležitosti, protože se ukazuje, že eh, takovéto eh, mimořádné mučení skutečně probíhalo, tak jak eh, se objevilo zprávě Senátu a to musíme napravit. A i noví poslanci parlamentu by se tedy měli zajímat o to, co se děje dnes. Děkuji bardzo. Děkuji. A ještě pan Karim má modrou kartu. Přijímáte? Takže prosím, pan Karim. Pane předsedo, děkuji. Já bych poděkoval Klodu Morásovi za práci na tomto tématu po celou řadu let. Pane Morási, jedna z největších výzev, před kterou jsme stáli, bylo získat informace od našich vlastních vlád. Jste spokojen s tím, že jsme dosáhli plného odhalení ze strany našich eh, členských států a vlád. A pokud jsme toho nedosáhli, tak jak můžeme být spokojeni? Jak si můžeme být jistí, že nikdo z našich občanů už tomu někdy nebude čelit? Samozřejmě nedosáhli jsme plného odhalení, proto jsem říkal, že ta senátorka je skutečně velmi odvážná. Když jsme se s ní setkali, tak jsme se to jasně uvědomovali. My jsme poslanci a když jsme vedli to vyšetřování CIA v Evropském parlamentu, tak jsme si jasně uvědomovali, že máme co dočinění s našimi vlastními vládami. Někdy eh, jsme to řešili s našimi vlastními vládami, které byly u moci a nezískali jsme plné odhalení. Musíme být ale odvážní, musíme se snažit získat co nejvíce informací. Někdy to bude informace z druhé ruky, sekundární informace, jak jsem říkal na začátku, ale musíme to udělat, protože jinak pravdu nedostaneme. Pořád ještě máme evropské občany, kteří jsou ve vězení a přitom jsou zcela nevinní a měli by být propuštěni. A proto je to tak důležité téma a všichni poslanci by měli tyto osoby zastupovat, pokud ne nikoho jiného. Děkuji a nyní Hans Olaf Henkel, jedna minuta. Jako dlouholetý člen Amnesty International Eh, jsem eh, podobně jako vy ostatní rozhořčen z chování Spojených států. Ale chtěl bych také připomenout, že to byli sami američané, kteří zveřejnili tyto informace. Byl to sám Senát. A tam, podobně jako tady, zazněly kritické hlasy o tom, co provedla předchozí americká administrativa. Co mě trochu udivuje, je to, že eh, zase Eh, eh, eh, tady kritizujeme Američany. Mě by zajímalo například, co dělá Ameri- pardon, ruská tajná služba. Ale to tady, o tom tady nedebatujeme. Já jsem byl spoluautorem zprávy o lidských právech v loňském roce. Mám pocit, že se tady na půdě parlamentu zabýváme pouze věcmi, které často bývají namířeny proti Američanům. Bylo by dobře, kdybychom se zajímali více také o porušování lidských práv eh, stejně intenzivně v jiných zemích. Děkuji. A nyní eh, Angelika Milnar. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane Delavedova. Nemluvíme tady o ničem novém, eh, všichni přitom ale vypadají překvapeně. Spojené státy začaly mučit eh, v roce 2001, v roce 2006 jsme zjistili, že CIA eh, měl na svědomí také nelegální lety a zadržování eh, lidí v Evropě. Je to obrovské porušení lidských práv a vytváří se tím jakýsi bludný kruh, protože teroristé mají kvůli tomu další důvod, jak, proč proti tomu bojovat. Teď, když mám k dispozici zprávu o mučení CIA, tak můžeme upozornit na všechny věci, které se odehrály v rámci Evropské unie. České státy v tom nejsou tak nevinné, eh, jak se tvářili, to už říkali moje kolegyně. A eh, hodně států si muselo být vědomo těchto praktik, některé to tolerovali nebo dokonce podporovali. Jak už bylo řečeno, Polsko teď konečně to přiznalo, některé, některé státy se ještě brání. Evropská unie by se měla držet příkladu Spojených států a měla by vyšetřovat eh, rozsah té spoluúčasti. Praktiky, o kterých tady řeč, jsou nedůstojné Evropské unie a proto vyzývám členské státy, aby založili eh, národní parlamentní vyšetřovací výbory, které by měly zkoumat zapojení a znalost o těchto praktikách. Vielen Dank. Eh, a teraz poproše. Mm, Děkuji. A nyní z frakce GUE NGL má slovo pan poslanec Kostas Chrysogonos na jednu minutu. Tyto nelidské praktiky, které za Bushova režimu používala CIA při vedení výslechu zadržených, svědčí o nedostatku dodržování lidských práv. Je to charakteristický znak, znak politické třídy ve Spojených státech. Spojené státy zveřejňují zprávy o stavu lidských práv ve třetích zemích a na druhé straně sami Spojené státy porušují umluvu proti mučení, ke které přistoupili v roce 74. A zatím Evropská unie dělá prakticky to tež. Teoreticky jsme pro lidská práva, ale v praxi je jen pošlapáváme. Především tedy sociální práva, provádíme úspornou politiku a přitom některé domácnosti nejsou schopny si v zimě zaplatit za topení. Jedná se o sociální mučení a evropští politici slibovali ráj a přitom v praxi je to jenom peklo. Děkuji a nyní pan poslanec Jean Lambert Děkuji, pane předsedo. Já také vítám zprávu Senátu, ale mrzí mě, že ty dvě hlavní politické strany se do tohoto procesu plně nezapojily. Je jasné, že mučení je zakázáno. Víme, jaké to nechává duševní i fyzické jizvy a e, víme, že to skutečně ovlivní životy těch mučených. Já v tomto parlamentu se také musím postavit proti tomu, že třeba Šakal Amat, londýnský občan, je nadále v Guantanamu. On už byl vězněn v Bagrámu a po 12 letech je stále vězněn na Guantanamu e, přestože už v roce 2007 měl být převezen. Britská vláda řekla, že ho dostane zpátky aby se mohl vrátit k britské manželce a dětem. A nechápeme, jak je možné, že je stále ještě v Guantanamu, když dvě demokratické vlády se dohodly, že bude vrácen. Používání mučení skutečně eh, podkopává to, že my potom požadujeme po ostatních, aby dodržovali lidská práva a je třeba, aby ti, kteří za to zodpovídají, byli předvedeni před spravedlnost. Děkuji vám. Nyní eh, pan poslanec Buanáno, jedna minuta. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já na rozdíl od všech ostatních kolegů říkám, že CIA dělala dobře, že udělala to, co udělala, protože musíme si připomenout 11. září 2001. Tady je velké pokrytectví. Pokud islámský terorismus udělal to, co udělal v roce 2001 tím, že zabil Eh, tisícovky lidí v New Yorku, nebo teď v Pákistánu, anebo v Austrálii. No kde to žijeme? Mučení prostě musí přetrvávat, eh, abychom eh, zajistili klid i pro Evropu, protože pokud jsou to teroristé, tak jsou to prostě bestie. Ten, kdo dělá takovéto trestné činy, to je terorista, proti kterému se musí bojovat. Guantánamo musí zůstat otevřeno. Ti, kteří uh, stínají hlavy lidem kdyby setli hlavu vašemu synovi nebo nějakému vašemu příbuznému byli byste pro hovořili byste pořád stejně? ten islámský zákon oko za oko, zub za zub, tak si to uvědomte. Islámská politika, to je politika terorismu. Islámské náboženství je eh, násilné. Netanyahu nám říkal, že jsme pokrytečtí, jako například v tom hlasování o eh, Palestině. 6 milionů mrtvých v Evropě a my tady mluvíme o Palestině. Děkuji. A máme tady modrou kartu. Paní poslankyně Spinelli, přijímáte? Ano, takže prosím, paní poslankyně Spinelli. Chtěla bych se zeptat kolegy, zda si uvědomuje, že svými slovy implicitně napadl celou řadu článků listiny základních práv a také listiny lidských práv. Říká věci, které nejsou vůbec přijatelné, protože v tomto parlamentu nebo v jakémkoliv demokratickém parlamentu jsme proti mučení a ani vrahovi se neříká bestie. Ptám se kolegy, zda si uvědomuje, co tady vůbec řekl. Odpověď, paní pošle. Odpovíte, prosím, pane poslanče. Ano, samozřejmě, já jsem rád že tady slyším ten pokrytecký potlesk těch, kteří sedí tady v teple a nejdou bojovat za demokracii tam, kde se za ně bojuje. Já prostě říkám, že ten, kdo spáchal takovéto činy, si nemůže myslet, že se mu bude servírovat kaviár a šampaňské. Prostě za určité věci, když chceme bojovat proti určitým věcem, tak musíme přijímat určité kroky, jinak ten terorismus nikdy neporazíme. I v Itálii jsme měli terorismus a bojovali jsme proti tomu. A jak? Zakázali jsme je, ale také jsme měli ty, eh, kteří eh, promluvili za mafii, když se někdo snaží páchat takovéto činy, tak já prostě opakuji, že američané udělali dobře. Prostě když chceme bojovat proti islámskému terorismu, tak je dobrý jakýkoliv prostředek k tomu, abychom je porazili. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan poslanec Karluš Koelu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedající, vážený pane předsedo rady, vážený pane komisaři. V letech 2006 a 2007 tento parlament prošetřoval tuto záležitost ve výboru, kterému jsem mohl předsedat. Někteří tehdy říkali, že je nemožné, aby právní stát jako USA se dopouštěl takovýchto nezákonných činů. Americké Eh, orgány opakovaly, že tato obvinění jsou nepodložená, ale lhali. V roce 2006 se nám dostalo svědectví, které jsme ani nežádali. Tehdejší prezident George Bush potvrdil světu existenci tohoto programu mimořádného vydávání a tím se projevilo, že skutečně tato, tyto únosy, kdy zadržení se vůbec nedostali e, před soud, že to existovalo, že existovaly e, existovala tajná vězení, ale tehdy ještě popřel mučení a zaselhal, jako se ukázalo v této zprávě Senátu. Teď musím říci, že je třeba mít odvahu, jak říkala senátorka Feinsteinová, pouze skutečná demokracie je schopna připustit své vlastní chyby a zabránit jejich opakování do budoucna. Dále nemůžeme bránit tomu, aby byla plně odhalena pravda. Pravda se totiž nakonec stejně vždy dostane eh, na povrch, i když vlády se tomu snaží zabránit státní tajemství rozhodně nemůže stát výše než e, základní nescizitelná práva. Tento parlament musí pokračovat ve svém úsilí a musí zajistit, e, aby se objasnilo to, co se dělo v EU. Dále účel nesvětí prostředky. Močení není morálně omluvitelné, není přijatelné a není ani účinné, jak se ukázalo v této zprávě a poukazoval na to i senátor McCain. Navíc je tady deficit demokratické kontroly nad tajnými službami. Ta demokratická kontrola zde nezafunkovala a je třeba, aby eh, se kontrola zajistila, aby se nic takového již neopakovalo. Eh, Děkuji. Máme zde modrou kartu od pana Etridge. Přijímáte? Prosím. Um, Já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Pokud se má vyšetřovat eh, případy mučení, tak souhlasíte s tím, že by nestálo za nic, kdyby eh, z toho byli osvědčeni pouze jednotliví příslušníci eh, těch spravedlských agentur, zatímco ti ve vedení, ti politici, kteří ty příkazy eh, vynesli, by byli zproštěni viny. Souhlasíte s tím, že to by bylo špatně, že bychom měli jít až nahoru? Pošle. Pošle odpověď. Com, com certeza estou completamente de Ano, samozřejmě s vámi souhlasím, protože eh, hodnota toho šetření spočívá nejen v tom, že zjistíme zodpovědnost konkrétních osob, ale musíme také najít zodpovědnost eh, těch, co se toho dopustili a těch, co to umožnili. A především je třeba zajistit, abychom se poučili z minulosti a aby se nic takového již neopakovalo. Obrigado. Obrigado jest e, abgrunte Josef Weidenholzer. Zwei Minuten bitte. Pan Weidenholzer. Co... Svoboda je pilířem západního společenství a její ochrana je výsostnou povinností každého státu který se k tomu hlásí. Je evidentní, že v určitých situacích a určitých podmínek eh, může dojít k omezení eh, takových práv. 11. Eh, září bylo takovou situací, ale ta opatření šla daleko nad rámec, a potom následovala daleko nad rámec toho, co bylo nezbytné, a to se teď potvrzuje dochází ke změně paradigmatu v západní bezpečnostní politice, více kontroly, více sledování, více represí. Vlastně dochází k tomu, že máme jakýsi stálý výjimečný stav. Hrozba terorismu ale neustále narůstá. Možná, že to je největší triumf Osama bin Ládena protože eh, došlo k podkopání právního státu ve Spojených státech. Zpracování těchto praktik eh, a zveřejnění eh, americkým senátem je také potvrzením toho, že američané nechtějí být neprávním státem. Rozhodně to není žádný důvod k sebeuspokojení a k ospravedlňování je potřeba nastoupit cestu eh, eh, nápravy, je potřeba vyjasnit například roli eh, evropských agentur. Trestné činy musí být odsouzeny u soudu. To je také ten hlavní motiv, který vychází z této zprávy. Děkuji. A teď je na řadě pan Zambasky za EKR. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Veřejnění těchto skutečností v podobě zprávy amerického senátu zahrnuje únosy, špatné zacházení, mučení. A tím vychází najevo, že ten stát, který tvrdí, že brání práva svých občanů a lidská práva na celém světě, je spíše neustále porušoval. Jedna věc by měla být jasná. Není možné tyto kroky ospravedlnit, protože potom to bude moci udělat každý masový vrah. Spojené státy dluží celému světu seriózní vyšetřování a stíhání těch, kteří jsou zodpovědní za porušování lidských práv a mezinárodního práva. Děkuji. Nyní má slovo pan Ivo Weigl ze skupiny ALDE na tři minuty. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisár, najpovím povem Děkuji. Já bych na úvod chtěl říci, že eh, jsem rád slyšel to vaše hodnocení, které tady dnes zaznělo, ale eh, v případě teroristických útoků na World Trade Center jsme eh, vyjádřili svou solidaritu se Spojenými státy a to pořád platí. Ale bohužel v kontextu té války proti teroru, která následovala, byla na řada otázek které jsou nepřijatelné. Spojené státy poškodili také reputaci eh, evropských států, které eh, jim pomáhaly. Není možné popírat, že mezi 150 signatáři umluvy proti mučení jsou také oni a je potřeba, aby pohnali pachatele před spravedlnost. Pokud Spojené státy nebudou jednat tímto způsobem a nepotrestají vyníky, tak by se na ně mohly vztahovat také ustanovení mandátu Mezinárodního trestního tribunálu, které říkají, že eh, ten má svou jurisdikci v případě, že státy nejednají. Také může vydat zatykač na všechny podezřelé a může se rozhodnout je trestně stíhat. Spojené státy zatím udělali velmi málo. Udělali pouze první krok a zveřejnili eh, informace o eh, těchto zločinech, ale jsme zapomínat na to, že Guantanamo ještě pořád eh, funguje. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan poslanec Pablo Iglesias z frakce GUE NGL na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. třeba 140 hodin museli ti zadržení sedět. Vyhrožovala se jim, že je eh, jim znásilní matku nebo je nechali naslouchat pláči jejich rodinných příslušníků, polívali je horkými Eh, tekutinami. To jsou jedny z těch praktik. Vždycky budou lidé, kteří budou eh, ochotni plnit eh, tyto rozkazy svých pánů. Určitě problém je, že jsou zde fašisté, kteří zde brání takovéto praktiky. Chodí v kravatě a v saku a brání takovéto postupy. Jsou zde i někteří poslanci z mé a země, buď ze socialisticko-demokratické strany nebo z lidové strany, kteří se podíleli na těchto krocích ze strany CIA. A to je ten problém. Děkuji a nyní pan poslanec Januš Korvin Mike, nezařazený poslanec, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Pan Iglesias má nemá pravdu. Demokracie je tyranie většiny a většině je jedno, jaké jsou lidská práva a tak dále. Jim jde pouze o bezpečnost a proto souhlasí s čímkoliv, s močením, se zabíjením. Já jsem navrhl parlamentu, aby se eh, vytvořil vyšetřovací výbor. Ten polský příklad je velmi ilustrativní, protože polská vláda popírala vše a lidé tvrdohlavě popírali existenci mučení v Polsku a teď jsou na předních místech. Dokonce jeden z ministrů byl hlavním vyjednavačem se CIA. Ale ten pes je zakopený ještě mnohem hlouběji. Nemám na to čas, abych to rozebíral, ale myslím, že by bylo dobré eh, vytvořit vyšetřovací výbor. Pan Eterič se mnou určitě souhlasí. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan poslanec Daniel Buda z frakce EPP dvě minuty. Prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Atentáty 11. září, potom i atentáty v Madridu Londýně nebo Bostonu dokázali, že zde není žádná bezpečná země a že terorismus má opravdu obrovskou moc. Životy milionů lidí jsou neustále ohroženy je jasné, že nejen Spojené státy, ale všechny státy musí spojit své úsilí a být ofenzivní, ne defenzivní. Islámský stát eh, rekrutuje další a další síly a v této chvíli to jasně svědčí o tom, že právě bezpečnost je ohrožena nevinní jsou každodenně obětí terorismu a nedávné tragédie jasně svědčí o tom že tyto hrozby jsou eh, interní, protože se často jedná o držitele evropských pasů. Terorismus nezná hranice a je třeba také identifikovat příčiny terorismu a snažit se zodpovědět si otázku, co musíme udělat, aby byl tento fenomén omezen. A proto nadměrná politizace problému nikomu nepomůže Nikdy nebudeme ovšem souhlasit s nelidskými metodami získávání informací. Mučení a špatné zacházení, nelidské a ponižující zakázení musí být zamítnuto, zavrženo za jakýchkoliv okolností. Protože jinak by ty oběti byly pouze katy. Společným cílem všech států musí být dodržování lidských práv, ale zároveň je také třeba, abychom věnovali pořád velkou pozornost tomu, abychom zajistili bezpečnost našich občanů, ať už jsou kdekoliv. To paní pošle, takže... Děkuji vám, pane poslanče, a taky vám děkuji, že jste to zvládla ve vymezeném čase. Paní poslankyně Ana Gomeš za, ze socialistů a demokratů na dvě minuty. Zpráva Senátu Eh, de facto potvrzuje všechno to, co už eh, od roku 7 říká Evropský parlament a Rada Evropy. A týkalo se to také, bych připomněla, tajných věznic, tajného vydávání vězňů a eh, dokonce mučení na území některých států Evropy. CIA a Bush úspěšně oklamali veřejné mínění celého světa. Někteří proti tomu pozvedli hlas, ale ostatní jednoduše a prostě nedělali nic. Čili je třeba eh, říci, že eh, se s tím musí něco dělat. Nebyly to jenom věznice v Polsku, ale třeba také eh, vlaky transportující vězně eh, na Litvu a podobně. Členské země eh, se musí shodnout na tom, že je třeba skoncovat s beztrestností. Ten první let, eh, který letěl na Guantánamo, se odehrál v roce 2002 a cestou eh, měl eh, určité zastávky, mimo jiné také s portugalskou spoluprací. Co se tedy stalo? Byla to vědomá spolupráce ze strany úřadu dalších zemí, anebo byly pouze oklamány? Je to každopádně ostuda, že Eh, se to teprve teď eh, vychází na povrch. My už jsme se pokoušeli o tom debatovat eh, před pár lety, ale z toho nebylo. My jsme například žádali seznam letů na Guantanamo a skutečně je třeba, abychom zde pokročili, protože je mnoho těch, eh, kteří eh, se snažili zakrývat skutečnosti mezi lety 2002 a 2005, zcela jistě eh, spolupracovali portugalské úřady. Je zde požadavek o otázku prostřednictvím modré karty. Přijmete to, paní poslankyně Marino? Pan poslanec Marino? Děkuji vám. Vážení kolegové, jestliže lidé veřejně se zastávají lidských práv a zároveň eh, zakládají tábory, jako je Guantanamo, kde se mučí, podobně také v Ghraib. A to jsou pořád ty tež, ty těž lidé. Máme zde země, máme zde státní instituce, které umožnili eh, toto mučení. A já myslím, že je třeba, aby je evropské úřady potrestaly. Eh, velká demokracie připouští i své chyby. To se zřejmě stalo ve Spojených státech. A my v Evropském parlamentu pro nás je to podnět a umožňuje nám to pokračovat ve vyšetřování. Je třeba, aby byli odhaleni všichni pachatelé a spolupachatelé. Nikdo nemůže uniknout bez trestu. Byli to lidé přímo na místě a byli to také jejich velitelé. Tak, děkuji. A nyní eh, paní von Storch na jednu minutu za ECR. 2600, pardon, 6200 eh, stránek o, eh, o mučení se nám teďka smrsklo na 525 eh, stránek senátní zprávy. Víme, že hm, to bylo nejen lidské, ale také zbytečné. Článek 5 deklarace lidských práv Eh, Spojených národů říká, že nikdo nesmí mučit. A to, kdo to dělá, ten prostě nepatří mezi státy 21. století. Eh, za druhé je třeba ty, kteří toto dělali, potrestat a musí stanout před Mezinárodním soudem. A za třetí je eh, nejvyšší čas, aby také Spojené státy uznali tento Mezinárodní soudní dvůr. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan poslanec Javier Kusoperbuj. Ano, e, skutečně to je pekelné, když jsme slyšeli o těch technikách, které se používaly a CIA používali e, techniky, slovo techniky místo mučení, ať to nazvou mučení. A to není první informace, která se nám dostává tady v parlamentu. My jsme již přijali e, v roce 2012 rezoluci, kde se hovoří o dopadech tohoto programu v evropských zemích a také se hovořilo o překážkách parlamentnímu a soudnímu vyšetřování. Je hamba, že že i moje země spolupracovala v těchto jevech v těch, eh, při mučení lidských bytostí, stejně jako v Rumunsku, v Polsku, v Litvě, tajná eh, vězení tam byla a 18 států spolupracovalo. My jsme by, bychom měli tedy žádat jejich odsouzení a především identifikovat eh, vyníky, spolupracovníky a pře, popohnat je před soud, před soud, aby nedocházelo k opakování a eh, aby tedy byli potrestáni. Jinak Evropský parlament, ať už eh, radši nehovoří o lidských právech. Gracias. Děkuji a nyní žil Le Breton minuta, prosím. Eh, zpráva, která právě byla zveřejněna, nám eh, zjišťuje, že CIA několik let praktikovala mučení. To není o překvapení. Máme řadu příkladů, které nám ukazují, že Spojené státy jsou agresivní mocnost. Je třeba si na ně dát pozor. Skandál Wikileaks v roce 2013 nám ukazovali, ukázalo, že ne NSA podnikali špionážní aktivity proti třeba Angele Merkelové i Olandovi a eh, v roce 1996 americký kongres se rozhodl, že eh, vnutí stát Ernst Burton a Damato Kennedyho zákon, to je v podstatě mezinárodní porušování lidského eh, mezinárodního práva. A zde potom i pokuta 6 miliard byla e, uložena BNB, Paribas jedné francouzské bance, jenom proto, že spolupracovala se státy figurujícími na černém seznamu. A v roce 2014 umyslně i destabilizovali Ukrajinu s tím rizikem, že se vyprovokuje válka proti Rusku. Kolik ještě provokací a dalšího ponižování musí Evropská unie snášet, než pochopí, že je na čase reagovat a odmítnout podepsat transatlantickou smlouvu. Děkuji pane poslanče. A nyní pan eh, Šaba eh, Šokor. dvě minuty EPP. Bardzo děkuji. Mindenképpen elismerésre méltó, hogy to, děkuji. jelentés, amely kimondja. Určitě je to tak, že tato zpráva mohla být vyhotovena ve Spojených státech o metodách neslučitelných s lidskými právy, takže to je důležité, že došlo k této zprávě a že došlo k diskuzi o těchto praktikách CIA, i když tyto prakty, eh, praktiky již jsou věcí minulosti. Samozřejmě nemůžeme vyloučit, eh, že jiné země používaly podobné metody a mm, E, e, zde e, ve, i ve státech, kde existuje pra, vláda práva, tak i tam justice je v tomto pomalá. A je třeba tedy se podívat na samotné základy demokracie. A zde musíme si uvědomit, že pokud se nám nepodaří aplikovat vlastní standardy a pokud jsme se nic neponaučíme z minulosti, eh, tak to je špatně. Děkuji paní poslankyně Katy Piry, socialisté a demokraté. Dvě minuty. Pane předsedo, zpráva amerického senátu vyjevila, že CIA po roce 2001 masivně mučila zajaté, to je jasné. Zveřejnění zprávy eh, vedlo k značnému rozruchu eh, v Evropě, ale nikoli. Totiž eh, není tajemstvím, že evropské státy se na těchto praktikách podílely. Tento Evropský parlament společně s Evropskou eh, radou sehráli důležitou rozhodující roli, když před několika lety byly předloženy důkazy, podle nichž i naše vlády se podílely na mezinárodním předávání vězňů mezinárodní posledních letech a podobně. Tato Evropská unie, eh, která právem trvá na právním státu a eh, základních právech, v případě boje proti teroru se sama účastnila hrubých porušování lidských práv v Americe se nyní zpracovává minulost, aby se mohli podívat do budoucnosti. A k tomu bych chtěla vyzvat i Evropu. Je na čase zveřejnit všechna fakta, pokud je o spolupráci s USA. Je to také rozhodující pro věrohodnost Evropské unie, co by průkopníka pro lidská práva v celosvětovém měřítku, abychom se postavili čelem k této nedávné temné kapitole. A proto komisi vyzývám, aby dodatečně uskutečnila eh, vyšetřování eh, porušování lidských práv na území Evropské unie ve spolupráci s americkými tajnými službami. My jsme to požadovali již několikrát, ale opakovaně to bylo odmítáno. V demokracii eh, se to má tak, že vlády musí nést odpovědnost. Děkuji. Paní poslankyně Klün z EPP na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo tato zpráva skutečně vrhla stín na pověst USA, co by obhájce svobody a demokracie a na tajné služby, které údajně nebo zdánlivě chrání občany světa a jak pan prezident Obama sám řekl, obraz eh, USA byl eh, narušen a skutečně z toho vyvstává řada otázek i pro evropské občany a vlády. Když schvalujete použití eh, mučení a extrémní opatření výslechu, když ignorujete hodnoty, které které chcete hájit, tak nahráváte eh, teroristům a extremistům. Boj proti teroristům je bojem za hodnoty a proto porušování těchto hodnot není jenom nesprávné, ale i kontraproduktivní. Obhajování, respektive mm, Eh, ospravedlňování ISIS a dalších ehm, spočívá v tom, že eh, bojují eh, za spravedlivou věc a právě toto mučení ehm, přilévá pouze olej do ohně. Poselství, které tímto vysíláme, eh, eh, je, eh, že selháváme v dodržování našich vlastních norem, ale podněcujeme i další, aby se dopouštěli porušování lidských práv. Nyní tuto zprávu mohou použít dosavadní vězni, aby dokázali, že jsou vlastně vězněni nespravedlivě jsou eh, zde i tací, kteří tvrdí, že prostředky eh, hájí cíl. Eh, například deník Washington Post toto tvrdí a považuje použití těchto prostředků za opodstatněné. S tím, že se tím podařilo eh, zvrátit nebo odvrátit některé teroristické útoky. Nyní ale musíme zajistit, aby umluvy ratifikované všemi státy eh, světa, včetně USA, eh, byly vstaženy i na tyto případy a nesmíme dovolit, aby normy humanity byly zanedbávány, dokonce ani ne v době krize. Nesmíme se snižovat na úroveň některých teroristických organizací a soudy musí mít možnost na to reagovat a e, zabývat se nálezy zprávy. Děkuji. Jest abgrundete Silvia Ivon Kaufmann, zwei Minuten. Nyní paní poslankyně Kaufmann na no, dvě minuty. únosy, eh, zmizení, eh, bránění ve spánku, waterboarding, sexuální eh, zneužívání, zavírání do malých prostor. Metodiky, metodiky CIA jsou velmi rozmanité, to v tom se shodneme. Ale kolegyně, kolegové, ze 6 tisíc stránek eh, eh, Senátu, které to byly tajné dokumenty, byly zveřejněny pouze, pouze 500 stran a i tam je mnoho začerněných míst. Já jako bývalá členka dočasného výboru, který už v roce 2006 vyšetřoval zapojení členských zemí eh, do nelegálních praktik a žádal jejich vyšetření, tak chci zdůraznit, jak to bylo a je důležité. Eh, každé použití násilí a mučení je hrozným porušením našich hodnot eh, to, co nám, jak nám to zdůvodňují někteří eh, ve Spojených státech, je nedostatečné. A také eh, všichni ti, kteří v Evropě napomáhali těmto nelegálním praktikám, eh, musí být nyní voláni k zodpovědnosti. Eh, bývalý polský prezident Kašněvský a bývalý šéf rumunské tajné služby teprve nyní po tomto zveřejnění eh, z donucení přiznali existenci tajných amerických věznic eh, na svém území a také v Německu byly určité tlaky, pardon, ve, v Británii byly tlaky na to, aby se eh, souvislosti s Británií začernily. Tak eh, takovýmto praktikám a takovému to zakrývání a zatloukání se musí učinit přítrž. My máme v článku 3 eh, v chartě lidských práv, že napsáno, že mučení prostě v žádném případě není přijatelné a my k tomu v Evropské unii nemůžeme mlčet. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji vám a nyní prosím za EPP pana poslance Lenác na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Zpráva Senátu je hrozivým zhnutím toho, co CIA provedla v dosahu několika let na 120 vězních. Nedostatek spánku, bránění ve spánku, hladovění, waterboarding a tak dále. My jsme tím hluboce, hluboce eh, znepokojeni. Mnozí kolegové zcela správně řekli, že je velice důležité to, že vůbec došlo ke zveřejnění ze strany senátního výboru. Je to určitá sebereflexe, což je důležitý prvek, chceme-li zabránit něčemu podobnému v budoucnu. Já tady doufám, že země Evropské unie k tomu přistoupí podobně a také budou transparentní a také eh, se pustí do sebe reflexe. Je to eh, těch 119 eh, vězňů na ilegální a tajných věznicích, ale máme tady ještě stovky a tisíce dalších v v Afganistánu, s nímž se zřejmě dělo to tež. A ještě závěrečná slova my žijeme v éře neznámých hrozeb a naše tajné služby hrají důležitou roli v garantování bezpečnosti občanů. Ale navzdory tomu nemůžeme nikdy v tomto kontextu eh, postavit stranou lidská práva. Cheney, Dick Cheney eh, hovořil o tom, jak důležité je i mlčení ale ne, ono je pouze nepřijatelné. Tak a nyní poslední v této debatě eh, paní poslankyně Valenciánu za socialistickou skupinu na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tento parlament eh, by měl eh, měl tedy vyšetřovací komisi 2006-2007 a snažila se zjistit, co se stalo s těmi přelety CIA. A e, samozřejmě ani demokracie nemůže tedy e, používat princip e, účel světí prostředky. A my zde nemůžeme pouze ale uznat exemplární práci Senátu. Ne, náš parlament v roce 2006 a 2007 eh, udělal vlastní vyšetřování, já jsem byla členkou té komise a my jsme měli velký pro, problém vůbec eh, analyzovat ty programy CIA a ve světle této zprávy Senátu, amerického Senátu, tak v podstatě tato E, e, zpráva vyšetřovací komise již je zastarala a měli bychom znovu zahájit její činnost, stejně jako americký senát, protože my bychom měli mm, my bychom měli přistoupit k očistě a my to dlužíme našemu parlamentu. Já opakuji, to bylo velice těžká práce a my to dlužíme našim občanům, kteří k nám zhlíží abychom mohli dávat lekce, dámy a pánové, jako uděláme tento týden, o tom, jaká mají být lidská práva v Mauretánii, v Sudánu, ve Venezuele, ve Venezuele, v Egyptě, tak nejprve musíme dávat příklad. A tato rozprava, dnešní rozprava, musí být pouze začátkem a ne koncem eh, parlamentní práce kterou musíme uzavřít, která začala v roce 2006 a nemohla se uzavřít. Takže to chceme my, socialisté. Chceme opět zahájit činnost vyšetřovací komise ano, pane Broku. Ano, je třeba zavřít Guantanamo, samozřejmě, ale mm, většina zemí již nepřijímá eh, ne, ne, nepřijímá tedy eh, vězně z Guantanama, ale stejně, eh, když otevírali Guantanamo, tak stejně nechtěli povolení od někoho. Děkuji a nyní Catch the Eye. Z grup... Jako první za EPP pan poslanec Michal Bony. Spravedlnost, stejně tak jako svoboda a bezpečnost, je základem e, našich hodnot. Tam, e, kde není místo pro mučení, potřebujeme odpovědné zhodnocení nástrojů e, využitých CIA a zhodnocení jejich důsledků. Polské orgány v roce 2002 povolili aby vězni CIA podezřelí z terorismu byli na polském území, ale nedovolili eh, mučení. Tehdy jsme požadovali eh, zvláštní memorandum vztahující se k pravidlům fungování toho vězení, ale z americké strany se nám nedostalo odpovědi. Teprve v roce 2009 jsme podepsali dohodu se Spojenými státy o některých eh, pravidlech, zejména ohledně polské jurisdikce ve vztahu k americkým důstojníkům působícím v Polsku Polsku. Eh, polský eh, státní prokurátor eh, provádí šetření. Americký, americká senátní zpráva je vnitřní povinností amerických orgánů, ale odpověď na otázku, zda v mé zemi byli lidé mučeni, je závazkem mé země. Nicméně měli bychom z toho vyvodit poučení. Každý, kdokoliv může být konfrontován problémem, jak zajistit bezpečnost občanů a jak se vyhnout um, použití destruktivních nástrojů, když uh, uh, je naší povinností bojovat proti reálným hrozbám, uh, jakými jsou právě teroristické útoky. A tady připomínám události posledních dní. Děkuji vám nyní za socialistické demokraty, paní poslankyně Nikola Kaputo. Děkuji vám, pane předsedo. Zpráva Senátu o mučení eh, u CIA je dramatickým, dramatickým eh, porušením eh, lidských práv a je to o to dramatičtější, že se to dělo mm, za vlády prezidenta Obamy. Waterboarding, opírání spánku a tak dále. My musíme rozhodně pracovat na tom, abychom získali všechny potřebné informace, poněvadž jsme se domnívali, že něco takového je dávno minulostí, ale zjevně ne. Je třeba ty, kteří se toho dopouštěli, obžalovat a soudit. Žádné mučení není přijatelné a to ani, když jde o boj proti terorismu. To se nedá brát jako jakási vedlejší škoda války proti terorismu. Děkuji vám. Nyní pan posel Said Karim za ECR, prosím. Pane předsedo, děkuji vám. Před několika dny, týdny, eh, Papež právě v této místnosti řekl, že eh, pokud se Evropa nebude držít svých hodnot, eh, bude neukotvená. Ano, ono je eh, docela jednoduché o tom kázat, ale já musím říci, že já sám mám zkušenost, díval jsem se tváří v tvář do hlavní zbraní talibanců, ale skutečně já musím říct, že nechci tady kritizovat Spojené státy, spíše tady chci kritizovat ty, kteří přihlíželi a neříkali nic a to patří, mezi to patří také naše vlády. Dnes tady už nemáme žádné garance toho, že náš občan, kterýkoliv náš občan, by nemohl být podroben podobnému zacházení. A my se můžeme, si musíme vybrat buď se sjednotíme za hodnotami, anebo se rozdělíme a poneseme si následky. Děkuji vám. A nyní pan Jožo Radoš za liberály a demokraty gospodine Děkuji vám, pane Mohu v plné míře podpořit stanovisko Rady i komise, zejména pokud jde o dodržování práva, zejména mezinárodního práva, ale i dodržování lidských práv a e, e, zásad demokracie. Mám radost, že zde v Evropském parlamentu e, panuje prakticky jednomyslnost i v těch stranách, kde tyto hodnoty nejsou tak jasné a lidská práva nejsou vždy eh, respektována. Z tohoto důvodu je důležité podtrhnout to, co bylo řečeno ze strany eh, Obamovy administrativy a eh, také Senátu, že se jednalo o porušení lidských eh, práv. Jedná se, nebo je nutno zakázat mučení a to musí být bez dalšího podpořeno. Děkuji. Uh, now I'm asking... Děkuji. A nyní pan Chvaristy. Minuta. Pane předsedo, téma používání mučení ze strany CIA, to je přímo spojeno se členskými státy EU, které byly komplici a které i měly detenční centra v Evropě a vlastně tady v Evropské unii tedy se také mučí. I pan komisař připomněl, že Evropská komise bojuje za vymícení mučení jak v Evropské unii, tak i ve zbytku světa a také hovořil o tom, že je třeba eh, stíhat eh, vyníky, eh, jak tedy v USA, tak i tady. I v USA Obama již vlastně dal takový oficiální certifikát beztrestnosti. trestnosti. Zde i e, v Madridu byli stíháni baskové 28 mladých e, basků a e, údajně byli předmětem mučení podle istambulského protokolu a potom před pár měsíci soud pro lidská práva odsoudil Španělsko, opět Španělsko za to mučení, kterého se Španělsko dopouštělo na Basky, Baskech a Katalancích. Děkuji. A nyní pan Korao, minuta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V lednu 2002, kdy tedy v Guatanamu eh, přivezli američané 200 podezřelých z terorismu, kteří tam museli čekat v izolaci měsíce a měsíce a poté i byli ponižováni při vyšetřování a výsleších a potom i to bylo mm, nevladní organizace, novináři a tak dále. Ty to všechno kritizovali po celém světě, se o tom mluvilo a také i Evropský parlament několikrát o tom mluvil a vyjádřil velké obavy prostřednictvím různých rezolucí. Ale mnoho členských států doslova spolupracovalo se CIA s jejími brutálními metodami a porušováním lidských práv. Obama ve volební kampani jasně se postavil proti některým praktikám CIA v Guantanamu, ale asi i on, který má krátkou paměť. Spojené, tedy členské státy u EU by měly odsoudit eh, tyto hrozné eh, aktivity mučení, kterých se dopouštěla eh, americká vláda. Děkuji. A nyní pan komisař Abramopoulos. Děkuji, pane předsedo. Diskuse eh, v tomto parlamentu o zprávě Senátu společně se známými prvky ukazuje na tvrdou pravdu a tvrdá fakta, která se týkají nás všech. A my tuto zprávu vítáme. Konstatuji, že všechny síly demokratického spektra tohoto parlamentu nepokrytě a jasně obžalovávají mučení a jakoukoliv praxi, která se vymýká právnímu státu, dodržování eh, lidských práv. hodnot a zásad, na nichž spočívá evropská architektura, je neslučitelná, jsou neslučitelné s mučením. Mučení je zločin a ten, kdo se na něm podílí a e, nese za něj odpovědnost ze státu, ten musí být povolán e, k odpovědnosti, ke spravedlnosti. Chtěl bych také projevit určitou kritiku, e, protože Evropa v mnoha případech se nezachovala korektně. Samozřejmě Evropa nikdy neschvalovala tyto praktiky, které porušují demokracii a lidská práva. Během té krátké doby mého působení se dnes a denně hlásím k závazku tyto hodnoty chránit. Práce tohoto parlamentu, stejně tak jako e, vyšetřování e, příslušného e, senátního výboru USA, poukazují na zásadní roli demokratické kontroly v oblasti národní bezpečnosti. Praktiky, o nichž jsme dnes v rozpravě hovořili, eh, odřejmují, že ochrana a podpora lidských práv a základních práv si eh, vyžaduje eh, nekončící úsilí a ano, souhlasím s vámi, odpovědnost neseme spolu, spolu se členskými státy. Jsem si jist, že předseda Evropské rady, který je dnes mezi námi, tuto problematiku a také zneklidnění Evropského parlamentu Eh, rozšíří dál eh, do členských států. Je zde ještě něco, na co bych chtěl poukázat. My jsme zde zaslechli i několik aforismů, totiž, eh, že například vyšetřování senátního výboru, senátní komisí v USA je výsledkem demokratické parlamentní kontroly, což vítáme. Co by zralou reakci Eh, demokratické společnosti a připomínáme, že demokracie má své instituce, které zase mají sílu a vůli člověka a jeho základní práva chránit. Dovolte, abych ještě něco dodal, něco, co je po mém soudu důležité a pochází to od prezidenta Obamy. Jak víte, on eh, mučení zakázal, postavil mimo zákon, když se eh, ujal eh, prezidentské funkce, cituji. Nechte tyto techniky tam, kam patří, totiž v minulosti. Dnešní zpráva, který nám může pomoci tyto věci zanechat tam, kam patří v minulosti. A někteří poslanci poukázali na Guantanamo, zejména v úvodu rozpravy, a já mohu pouze zopakovat, že my všichni požadujeme eh, uzavření Guantanama. My jsme tuto pozici eh, hájili od jak živa, nejenom ohledně eh, zadržování eh, eh, vězňů bez konce a bez soudu, ale také věznění nezletilých a řadu dalších věcí týkajících se lidských práv. Hovořilo se zde také o spolupráci v boji proti terorismu mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. Tato spolupráce je mm, velmi důležitá pro evropskou bezpečnost a pro ochranu našich národů v rámci Evropské unie jsme uzavřeli se Spojenými státy dohody a také iniciativy, které usnadňují tuto spolupráci a činí účinnější, a to vždy eh, s ohledem na dodržování lidských práv. Evropská unie a její členské státy, stejně tak jako Spojené státy americké, eh, nesou společnou odpovědnost. Musí totiž zajistit, aby boj proti terorismu a eh, jejich spolupráce eh, zcela přihlížela k lidským právům a zejména k mezinárodnímu právu a právu uprchlíků. V tomto ohledu budeme i nadále o těchto tématech se Spojenými státy eh, vyjednávat a eh, bude-li to zapotřebí, dáme najevo eh, naše zneklidnění, naše pochybnosti a poukaz, budeme poukazovat na situace, které odporují našim hodnotám, hodnoty, hodnotám EU. A to jsou ty tež hodnoty, na nichž stojí americká demokracie zvláštní pozornost Evropského parlamentu věnovaná těmto tématům eh, znamená, že máme politickou podporu a demokratickou kontrolu, tak abychom zajistili, že všem pochybnostem bude učiněno zadost, bude k ním eh, přihlédnuto a v tomto nikdy nepolevíme. Hlavní závěr naší dnešní rozpravy je ten, že Evropská unie a její demokratické instituce spočívá na eh, lidských právech, lidské důstojnosti a demokratických hodnotách. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a nyní udělím slovo panu Delavedovovi eh, jménem rady. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, já chci vám poděkovat za velice otevřenou, upřímnou rozpravu. Jak již jsem řekl, je třeba garantovat, aby mm, podobné zneužívání, o kterém hovoří ve zprávě americký senát a o kterém hovoříme dnes, aby se to neopakovalo již nikdy a aby eh, lidská práva byla v boji proti terorismu plně respektována. Zde my jako hm, Evropská unie máme eh, co říci právě eh, k lidským právům a k boji proti terorismu v rámci transatlantického vyjednávání. A mm, zde tedy my jsme již viděli, že zde jsou určité obavy, eh, které eh, vyjádřili spojenci, tak to ovlivnilo názory Spojených států a kongres nyní diskutuje o významné otázce, jako je ochrana a dohled nad údaji a dodržováním soukromého života. I kongres eh, hlasoval proti návrhu zákona, který se tohoto týkal a je tedy důležité a bude důležité, aby Evropský parlament také se vyjádřil jasně, pokud jde ochranu eh, soukromého života evropských občanů, eh, až bude eh, jednat s kongresem. Zde samozřejmě i my hrajeme významnou roli vůči eh, státům eh, Středního východu a Severní Afriky, především pokud jde o bezpečnost. Je třeba působit na tyto země tak, aby tyto země měly efektivní mechanismy kontrol. Jak již i jsem řekl na začátku, eh, spolupráce mezi EU a Spojenými státy v boji proti terorismu, to je zásadní téma. Evropský parlament zde také sehrává důležitou roli, pokud jde o výběr vhodných nástrojů třeba Terrorist Finance Tracking Program eh, a pokud jde o PNR a o ten program eh, proti financování terorismu. Takže to jsou velice důležité nástroje a potom je třeba mít efektivní nástroje na ochranu soukromého života a základních práv. Jak EU, tak USA. Samozřejmě stojí před velkou teroristickou hrozbou, která dnes především eh, představuje stát ISIS. A ti cizí bojovníci tam. Zde je třeba ale se na to podívat i z pohledu ochrany údajů a e, třeba, je třeba, abychom vždycky respektovali lidská práva. Jsem si jist, že tato rozprava o e, boji proti terorismu a lidských právech bude ještě pokračovat e, tedy bude pokračovat jak v parlamentu, tak i na obou stranách Atlantiku. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. A máme tady takový problém. Pokud chcete eh, používat modré karty, tak to není možné když hovoří eh, zástupce komisaře, komise, komise pardon, anebo rady, tak žádné modré karty nelze použít. Ne, to se týká jedné věci. My jsme chtěli, aby rada pronesla prohlášení k této věci, o které jsme diskutovali celé odpoledne, ale eh, ani v úvodu, ani teď v závěru eh, rada neřekla nic. Nic ke své roli, takže žádné prohlášení ze strany rady zde nepadlo. A Eh, protože eh, v podstatě rada zde vůbec nereagovala, jako kdyby to nebyla žádné prohlášení, jsme neslyšeli. Este părerea dumneavoastră, ați împărtășit-o public. No, děkuji, to je váš názor, který jste zde eh, veřejně sdělila. A máme zde tedy zastoupené orgány radu také, tím jsme uzavřeli.